na opravu pěti dokumentů a tyto opravy budou považovány za přijaté, pokud do 24 hodin eh, jedna frakce nebo alespoň 40 poslanců nezažádá o hlasování o těchto změnách. A texty naleznete na webových stránkách v sekci plenárního zasedání a budou potom publikovány v zápise z tohoto schůze. Po přerušení zasedání parlamentu v červenci jsem podle článku 78 spolu s předsedou rady podepsal osm právních aktů podle řádného, které byly přijaty